A nyní eh, postoupíme s dalším bodem programu. Jde o zprávu pana Jakolína o evropském eh, veřejném žalobci, tedy o evropském státním zástupci, takže nejprve má slovo pan zpravodaj, čtyři minuty. Grazie. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, paní komisařko. Již mnoho let tady diskutujeme o možnosti vytvořit eh, úřad Evropského státního zástupce, tedy prokurátora, takže proto děkujeme za iniciativu komise, která vyslala takový silný signál, to znamená vytvořit společný prostor z trestního práva. Zveřejnil se legislativní balíček, který eh, dává dohromady Eurojust a Evropského prokurátora. Samozřejmě to znamená určitou i revizi OLAFu. A i Evropský parlament eh, samozřejmě zde eh, vyvíjí v tomto velkou aktivity i v rámci výboru Krym, kde jsem byl zpravodajem, když jsme tedy vytvořili seznam priorit, vytvořili jsme i harmonogram eh, tohoto programu, podali jsme doporučení komisi a členským státům a zde Eh, pro období 2014 až 2020, jak bojovat proti trestné činnosti i prostřednictvím vytvoření orgánu Evropské unie, který by mohl trestně stíhat eh, tyto trestné činy, eh, které E, znamenají poškození e, evropských finančních zájmů. E, bojovat proti podvodům, komunitárním podvodům prostřednictvím posílené soudní spolupráce i policejní spolupráce. Je třeba i mít vlastní zdroje, Eh, protože mm, eh, pardon, je eh, zde, protože v podstatě jde o zdroje, které jinak by mohly být investovány třeba do školství, do zdravotnictví, do vytváření pracovních míst, tak ty všechny jsou defraudovány a jsou předmětem podvodu a dostanou se do mm, těch kriminálních skupin. Takže paní Reding, je třeba samozřejmě, aby ten úřad byl eh, racionální, aby byl štíhlý organizačně, aby spolupracoval s OLAFem, s Europolem, aby spolupracoval i s komisí já chci poděkovat v tomto za spolupráci komisi a stínovým zpravodajům. My jsme se dohodli na kompromisních pozměňovacích návrzích eh, v souladu s našimi očekáváními a jde o to, abychom tedy i hovoři, zakotvili to, jak vypadá tedy eh, zákony soudce, to se musí respektovat, všechny tyto instituty je třeba respektovat a my jsme se vyjádřili i k těm eh, vyšetřovacím praktikám, k přípustnosti důkazů důkazů, to je třeba přehodnotit, je třeba zajistit i větší procesní záruky pro eh, osoby, které eh, jsou obviněné či obžalované a to musí být součástí celé infrastruktury, musíme i posílit soudní eh, kontrolu, eh, tedy soudní přeskum, tam bude větší role národních soudců, ale i Evropského soudního dvora s tím, že zde i ten bude mít možnost vstupovat do řízení. Dále, teď je to tedy na radě, aby jednala. Paní komisařko, zítra budeme hlasovat, doufám, že pro eh, tuto zprávu, průběžnou zprávu, která představuje autentický názor Evropského parlamentu chceme mít úřad, který bude dobře pracovat, který bude moci co nejlépe využívat mandát, eh, který bude moci i využívat ty evropské příkazy, které máme, které se týkají zajišťování eh, majetku, vyšetřování a vytvoříme také evropskou justici. I pokud jde o o balíček praň, proti praní peněz. To jsme dnes přijali. Ano, zde je třeba přijmout transparentní pravidla, aby i tento úřad mohl lépe odhalovat tyto podezřelé finanční transakce, které mohou znamenat i podvody eh, na eh, evropském rozpočtu, evropských prostředcích či korupci. Já doufám, že i Eh, naše další eh, parlament bude v tomto pokračovat, eh, protože zde máme velice dobré výsledky, samozřejmě s tím, že je třeba respektovat principy subsidiarity v trestní justici. Dále závěrem bych chtěl říci, že samozřejmě je třeba čím dál více vehementněji bojovat proti podvodům na evropských prostředcích, protože evropské prostředky je třeba efektivněji a lépe využívat ve prospěch a ve službách evropských občanů. Děkuji, děkuji pane Jakolíno a za komisi paní místo předsedkyně Vivian Reding. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Začnu tím, že vyjádřím svůj vděk parlamentu, spravodajům, stínovým spravodajům za to, že se opravdu jasně vyjádřili už na tak eh, rané, v tak rané fázi celého postupu. Vyjadřuje to jejich přístup a jejich eh, správný cit pro neodkladnost této záležitosti. Eh, děkuji všem, kteří konstruktivním způsobem přispěli k této skvělé eh, zprávě a souhlasím s tím, že si celá záležitost zaslouží opravdovou pozornost a já ji v kontextu vyjednávání v radě vezmu v potaz. Máme zde společnou povinnost. Povinnost potírat kriminalitu a zejména kriminalitu, která ohrožuje finanční zájmy Unie podvody v členských státech vedou k signifikantním ztrátám, které se odhadují na několik milionů eur ročně. Podvody ale i podkopávají důvěru evropských občanů v jejich unijní instituce. A to je důvodem, proč musíme bojovat s korupcí a i e, potírat e, zločinnost. Úřad Evropského veřejného žalobce má za cíl pomáhat členským státům v tomto boji a zaostřit na ty trestné živly, které škodí evropským zájmům. My jsme přišli s prvním návrhem v červenci loňského roku, požádali jsme parlament, aby se k tomu vyjádřil a to je vše součást obecného rámce, který eh, obsahuje obecně boj s podvody, pak eh, procesní práva na celé evropské úrovni a i reformu Eurojustu. Přišli jsme s integrovaným návrhem a decentralizovaným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 naše struktura bude spoléhat na odborných znalostech ze strany členských států, na jejich právních systémech. Evropský veřejný žalobce bude zcela nezávislý a to je pro nás kondicio sine qua non, která zaručí, jak to, že bude obecně uznáván, ale že bude i schopen dobře fungovat. Všechny činnosti eh, je, tohoto žalobce musí respektovat chartu základních lidských práv, včetně ochranu spravedlivého procesu, rovnost stran i právo nebýt trestán dvakrát, čili eh, nebis in idem. Konkrétně bych se ráda zde věnovala dvěma aspektům, kterými se tato e, zpráva zabývá. E, procesní práva a soudní přeskum. E, respekt pro minimální komunitární standardy týkající se práv jednotlivce v trestním řízení ve všech členských státech je klíčovým prvkem pro to, aby eh, tento nově založený úřad řádně fungoval. Proto právní úprava se snaží zajistit eh, nejvyšší úroveň ochrany podezřelých proti nímž eh, povede evropský žalobce řízení vězení, eh, kteří budou podezřelí. To si myslím, že je dobrou protiváhou eh, práv prokurátora, zástupce Evropského úřadu, který bude reprezentovat EU. Proto tam máme jako klíčový prvek tohoto návrhu solidní systém ochrany podezřelých, eh, který spoléhá na unijní aky a zároveň i je zakotven v národní legislativě. Ehm, jde tam dokonce i nové právo, které má přímo podezřelý, kterého se může dovolávat v souladu e, s národním e, legislativou, jako například právo zhromažďovat a předkládat důkazy. E, pak soudní přeskum národními soudy a možnost předběžného nálezu soudním dvorem zajišťuje příslušnou úhradu, ochranu soudní a respektování práv v celé Unii. I když komise je připravena eh, zvážit ještě i jiné posilující prvky, včetně možnosti silnější úlohy eh, Soudního dvora EU. Chci vás rovněž informovat, že jsem vedla velice konstruktivní jednání s ministry minulý týden na zasedání Rady pro spravedlnost a řecké předsednictví velice obratně předložilo ministrům tři otázky týkající se struktury, rozdělení pravomocí a procedurálních pojistek a ukázalo se, že diskuse byla velice cílená a poskytla nám cené vodítko pro další technickou práci. Já jsem i nadále přesvědčena o tom, že čím více členských států se bude této celoevropské iniciativy účastnit, tím lépe se nám podaří ochránit eh, prostředky daňových poplatníků. A slyšela jsem už signály, že opravdu se zřejmě k projektu připojí mnoho členských států, což je dobrá zpráva. Komise proto ke všemu přistupuje otevřeným způsobem, vyjedná vás otevřenou myslí a snaží se nacházet dobré kompromisy. Zjištění a doporučení vaší zprávy rozhodně rovněž pomůžou. Děkuji, paní komisařko. A nyní zdá se, pan kolega Lamasur zde není. Máme tady paní Gressle jako další. Děkuji, paní komisařko. Je eh, ostuda, že se rada neúčastní této debaty. Možná je to také takové signifikantní pro celý ten proces. Chceme zde založit, za, vytvořit efektivní uh, úřad, a, mm, který vlastně by měl znamenat krok vpředu pro ochranu evropských eh, práv. A já si myslím, že po deseti letých, nebo eh, deseti letech diskuse jsem překvapená tou, tím dokumentem, které, které komise předložila. Je, jsou zde stále slabé stránky, nedokonalá justice v mnoha členských státech. Uh, a vlastně to prostě nezlepšuje to, co nefungovalo dosud. Já jsem předložila pět pozměňovacích návrhů, které se týkají eh, stres evropského trestního řízení, eh, imunity eh, evropských orgánů protože se domnívám, že evropské orgány by měly být dobrým příkladem eh, toho, co by měla přinést tato spolupráce. Děkuji. Děkuji paní Gresle a další má slovo kolegyně Regner. Děkuji paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Jak zde bylo řečeno, jaké jsou náklady na tento úřad? Asi 5 milionů eur plus minus. To je vlastně odhadnutý náklad. Proč je tomu tak? Existuje jen pět příkladů, kde eh, vlastně se v tom a mnoho hovoří proto, aby tady tento úřad veřejného žalobce byl na evropské úrovni založen, aby bojoval proti nekalým praktikám. Nicméně existují eh, značné překážky, eh, jako je například vydávání žlutých karet členským státům. Eh, ve, ve svém stanovisku se právní výbor zejména soustředuje na vztah veřejného žalobce s Europolem, Olafem a Eurojustem, což je zapotřebí, aby vznikl koherentní právní rámec. Takže my říkáme jasné ano Evropskému úřadu veřejnému žalobci, ale musíme se na to dívat realisticky a je před námi ještě dlouhá cesta. Děkuji. A Přecházíme k politickým skupinám a slovo dostává paní Holmajer. Paní předsedkyně, paní komisařko, já jsem velice nespokojená v tom smyslu, že e, komise e, tady využívá svých pravomocí k tomu, aby e, aby bojovala v této oblasti. My už jsme e, za náš výbor e, se zabývali organizovaným zločinem a korupcí a zjistili jsme, že e, že boj, boj proti těmto zločinům nemá dostatečný efekt. Já jsem zklamaná, pokud jsem správně rozuměla kolegyni Gresle, tak ten pokrok Eh, je eh, poměrně eh, malý a jsou tu nejasně stanovené obsahové kompetence. To má značný vliv, organizovaná zločinnost má značný vliv na rozpočet Evropské unie a já si přeji, abychom konečně také to osobní rozdělení u nepodstatných oblastí škrtí škrtli a vytřídili ty podstatné vztahy, jako je vztah eh, Evropského veřejného žalobce v eh, Eurojustu, protože aby eh, Evropský veřejný žalobce neměl žádné prostředky navíc a žádný personál navíc. To eh, jsme v roce 2013 nebo 2013 podpořili 25 případů, ale nyní je to eh, eh, několik nových případů, pouze 190 spolupracovníků. Podle mě to není realistický pohled a, a děkuji vám. Nyní má slovo paní kolegyně Holmajer. Děkuji. E, trestné činnosti proti finančním zájmům Evropské unie e, vždy přímo postihují evropské daňové poplatníky. A právě proto je moje e, frakce zcela jasně pro zřízení Evropského úřadu veřejného žalobce. Nicméně návrh komise, tak jak před námi leží, je problematický, protože na jednu stranu chceme Evropského veřejného žalobce s širokými pravomocimi, ale na druhé straně stále eh, požadujeme minimální standardy, které nejsou dosud na evropské úrovni eh, uzavřeny. A zapotřebí je k boji proti trestné činnosti obojí eh, my potřebujeme mít možnost sledovat procesní práva eh, obžalovaných. Eh, můžeme v postupu souhlasu pouze eh, zamítnout nebo přijmout tento návrh a my bychom měli vyslat jasný signál v tom smyslu, že ještě vidíme prostor pro zlepšení. Procesní práva musí být ještě více harmonizována. Evropský veřejný žalobce musí být nezávislý a zároveň potřebuje efektivní právní pomoc pro postižené. Potřebujeme jasný jasnou eh, definici toho, kdy může evropský veřejný žalobce vůbec jednat. A také eh, pravidla pro přípustnost důkazů eh, by neměly vést k harmonizaci na nejnižších úrovních. V každém případě je důležité, aby evropský veřejný žalobce nejprve měl na starost boj proti trestné činnosti poškozující zájmy, finanční zájmy Evropské unie. To je úhelný kámen, který který bude důležitý i pro další jednání v radě. My chceme, aby trestné činy, eh, aby se proti trestným činům proti finančním zájmům EU bojovalo eh, efektivně, ale pouze za zavedení minimálních standardů v EU. A na závěr k tomu by měly být eh, přizvány všechny členské státy, jinak tato opatření nedávají žádný smysl. Děkuji paní Zipl a nyní paní Weber za ALDE. Kolegové, dovolte mi poděkovat eh, za práci zpravodaje všech stínových zpravodajů, eh, kteří přispěli k této práci. Vítám návrh Evropské komise a jsem přesvědčena, že v budoucnosti Evropská unie eh, bude těžit z širšího návrhu v oblasti trestní spravedlnosti. A vytvoření Evropského veřejného žalobce a e, který bude zároveň chránit, tedy úřad, který bude chránit e, evropské finanční zájmy. To jsou e, první kroky. Ale jde tu zejména o vůli státu podílet se na projektu, který může být krokem vpřed v evropeizaci našeho právního systému. Několik členských států dalo najevo své rozpaky, svou váhavost, pokud jde o účast systému i když ta myšlenka vytvoření EPPO už je dost stará, už se o ní hovořilo před lety a počítá se z ní ze smlou- ve smlouvě. E, mělo by to zahrnovat jak e, oba, e, obě ramena legislativního systému, to znamená radu i parlament. I když právní základ pro vytvoření tohoto úřadu umožňuje rozhodnutí rady se souhlasem parlamentu, tak já jsem přesvědčena, že vytvoření úřadu tímto postupem, by, že by tím neměly být dotčen, dotčena základní práva občanů, kde má eh, ten, ten, tato sněmovna spolurozhovorovací pravomoc. Zítra vyšleme silné poselství radě, pokud budeme vytvářet orgány, které mají i vyšetřovací a stíhací pravomoce, musíme vytvořit také rámec, který zajistí procesní práva a opravné prostředky vyšetřovaných osob v souladu s naší vlastní eh, legislativou v oblasti lidských práv. A jsem přesvědčena, že společná důvěra a solidarita budou eh, principy, eh, na kterých musíme stavět, máme-li budovat dál to, co jsme započali. Děkuji. Pani Weber, máte tu modrou kartu od pana Žobra. Jste ochotná eh, akceptovat eh, tuto otázku? Takže prosím, pane Žobra. Já jsem se chtěl jen zeptat, kolegyně, eh, Nemyslíte si, že by bychom postupovali účinně, kdybychom nechali národní uh, úřady odvádět svoji práci národní žalobce, místo abychom každý rok um, vynakládali prostředky na další byrokratickou instituci. To nebude efektivní. Budou tu problémy kompetencí, pravomocí a různých konfliktů. Prosím. Já bych k tomu chtěla říci, že tato diskuze už proběhla před časem. A podle smlouvy je tudíž možné úřad vytvořit. Nemyslím si, že tak je to nastaveno, že z toho udělá byrokratickou instituci. Já myslím, že ona bude skutečně akceschopná prostřednictvím úřadů v členských státech. Ale co bych si přála, aby fungovaly spolurozhodovací pravomoci Evropského parlamentu? Děkuji a slovo má pan Albrecht ze Zelené. Děkuji, nejprve poděkuji zpravodaji a všem stínovým zpravodajům za tuto průběžnou zprávu, kterou považuji za dobré znamení. Musíme na tom dále pracovat. Co však dobré není, je, že absentuje rada a signál, který chceme poslat dál, musí být přijat především radě. A pokud rada nenaslouchá tomu, co říkáme teď, tak zcela jistě nebudeme moci odsouhlasit její kroky. A je potřeba splnit nějaké nějaké podmínky. Pokud chcete říci za A, že chcete dosáhnout výraznější přeshraniční spolupráce, což je nezbytné, musím říct si také B, tedy že taková ta spolupráce si žádá společné normy a standardy. A v této sněmovně se nám podařilo prosadit právo na informace, právo na tlumočení, právo na přístup k právníkovi a podobně. A proto je velkým zklamáním, že ve vztahu k dalšímu kroku, tedy měrnice o ochraně údajů, se setkává s neochotou podstatné části této sněmovny, ale i to je základním předpokladem pro ustavení takového úřadu, který potřebujeme pro boj proti organizovanému zločinu. Děkuji vám, pane Albrechte. A vzhledem k tomu, že zmiňujete absenci rady, zazněla tady připomínka kolegy a já chci doporučit, abyste si to projednali v politických pra- frakcích, protože ty určují pořad jednání ve vztahu k tomu, kdy bude přítomna rada. Kolega Kary Zague, kolegyně, já jsem předložila návrh, že parlament má odmítnout návrh komise na ustavení úřadu evropského žalobce. Domnívám se, že 11 členských států hrálo žlutou kartu v této problematice. Národní parlamenty se totiž domnívají, že tento návrh jde proti principu subsidiarity a zachází příliš daleko Někteří se dokonce domnívají, že zabraňuje členským státům bojovat proti té zločinnosti, proti kteréž bojují. Dokonce, že ohrožuje právní jistotu. Já podporuji kritiku z úst národních parlamentů. Domnívám se, že je problém v tom, že komise tuto kritiku ignoruje. Nestačí žlutá karta, je potřeba to celé smet ze stolu. Děkuji. Pan Batten má modrou kartu pro vás. Evropská unie připravuje ehm, úřad veřejného žalovce, který bude mít obrovské pravomoci přes celé členské státy, britská eh, eh, Británie již ohlásila svůj opt-out, že se nezúčastní tohoto systému, ale zatím E, se účastní 35 opatření v oblasti trestní spravedlnosti v EU. A právě tato opatření jsou nejdůležitější, ale také nejvíce ohrožují naše svobody, včetně svobody jednotlivce. Britské rozhodnutí neúčastnit se tohoto úřadu je vlastně zbytečné a nebude mít žádný dopad, protože bude navázán na no, stávající nástroje jako evropský zatýkač, ale také na nové nástroje, jako například evropský vyšetřovací příkaz. Tento úřad bude mít nikoli přímou pravomoc VU, e bude mít e, pravomoc přes právní nástroje. Toriovská koaliční vláda mm, nebude moci dokonale obhájit tento úřad v Británii sama. Snaží se to tež prosadit zadními vrátky. Hm, avšak Británie se také snaží vyloučit svou účast těch 35 opatření, k tomu bychom museli opustit EU. Proto hlasujte pro UKIP 27. května. Bonanini, από τους μη εγγεγραμμένους. Děkuji a nyní má slovo pan eh, Bonanini za nezařazené. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, já Děkuji panu Jakolinovi za tuto průběžnou zprávu, za to, jak spolupracoval s, se stínovými zpravodaji. Já jsem zcela pro myšlenku zřízení Evropského úřadu veřejného žalobce. To by přineslo předanou hodnotu eh, prostoru eh, svobody, spravedlnosti a bezpečnosti. Podle mě je dobré, že Rada konzultuje parlament a že se s námi chce dohodnout na výsledku. My musíme či, co nejefektivněji bojovat proti podvodům na úkor Evropské unie, eh, který bohužel eh, představuje poměrně eh, vážnou, vážné škody pro země eurozóny, což eh, ospravedlňuje ten pokus zřídit eh, Evropský úřad veřejného žalobce, který podpořili všechny členské státy, přestože přístup národních parlamentů naznačuje, že bude těžké dosáhnout jednomyslnosti v radě, jak vyžaduje smlouva o fungování Evropské unie ústřední ekonomické zájmy Evropské unie nám nemohou dovolit, abychom se utopili v procedurách, protože e, tady jde o základní svobody našich občanů a proto je velice dobré, že tato zpráva jde i nad rámec do doporučení rady a Zasazuje se o to, aby Evropský úřad veřejného žalobce byl nezávislý a odkazuje také na to, že je potřeba zajistit ochranu před jakýmkoliv politickým nátlakem. Máte modrou kartu kolegy Albrechta. Pokud je to k tomu předchozímu řečníkovi, tak se omlouvám, ale už se nemůžeme vrátit. Pokud chcete eh, oslovit kolegu Bonaniniho, tak můžete. Prosím. Eh, já jsem zvedl eh, modrou kartu už u paní Kary a chtěl bych se zeptat jí. A vy jste si toho také všimla v tu chvíli. Ano, samozřejmě, eh, kdybych si všimla, tak bych vám dala slovo. Teď dostávám vaši žádost se spožděním a ona už mezi tím odešla. Mikrofon, prosím. Eh, já jsem tady slyšel eh, předtím, možná mi odpoví eh, předchozí řečník, že ehm, evidentně není zapotřebí přeshraniční spolupráce a se nejspíš není co zlepšovat. Ale co já jsem zatím slyšel od státních zástupců, tak já jsem člen zelených a jsem pro subsidiaritu a občanské svobody, ale já jsem od nich slyšel, že je zapotřebí zlepšit spolupráci v oblasti vymáhání práva. A proto bych rád věděl, pane Albrechte, předsedkyně přerušuje. E, já bych e, rád věděl, jak tedy vylepšit situaci. Děkuji. ale e, kolega Bonanini nemá, není v situaci, kdyby mohl odpovídat za jiného kolegu. Takže postupujeme k dalšímu řečníkovi a dávám slovo kolegu Fosovi. Děkuji. Ta myšlenka evropského veřejného žalobce eh, je eh, velice eh, dobrá, ale jakožto zpravodaj pro reformu Eurojustu bych chtěl zdůraznit, že tady ještě je celá řada otevřených otázek, které by nejprve měly být zodpovězeny, než ten návrh nařízení pro obě tyto instituce bude implementován v praxi. Je zapotřebí objasnit některé otázky. Za prvé, jak by měla Evropa Eh, reforma Eurojustu eh, platit pro, tu, pro představu o posílené spolupráci a kromě toho e, na základě posílené spolupráce Evropského veřejného žalobce e, se tu vztahuje, to je rozpor sám o sobě. A druhá otázka je, e, jaký účinek by mělo zřízení veřejného žalobce na rozpočet Eurojustu a k tomu také patří ty všeobecné oblasti trestní, čitosti, trestní činnosti a procesní otázky, které je třeba na evropské úrovni objasnit. A také e, jsou to otázky subsidiarity, harmonizačních problémů a tak dále, národních systémů, tradicí v jednotlivých členských státech, kde by tedy měly být zavedeny jednotné struktury. Ale e, při praktické práci, pokud bychom to implementovali tak, jak to teď vypadá, e, vynoří se značné problémy. Například, jakému státnímu zástupci by byl případ svěřen. Máme dále tu eh, vůbec nezávislost, když je tu jakýsi eh, kolegiální eh, orgán. Také není tu žádný trestně procesní řád, co se stane s právem na ochranu obviněných a právo na účastnit se procesu. Je to vůbec v souladu s, se soudním řádem, takže já jsem pro, ale mus, zdá se mi, že zatím ještě nejsme příliš daleko a je potřeba leco objasnit. Děkuji a nyní má slovo pan López Aguilar. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vzhledem tomu, že jsem měl tu čest být eh, ministrem spravedlnosti ve Španělsku, já podporuji eh, článek 86, který umožňuje vytvoření tohoto úřadu. A v této podpoře budu podporovat i nadále. Je podle mě dobrou zprávou, že parlament schválil tento, tuto eh, pozici, tuto zprávu v podobě zprávy jako Lino. Myslím si, že je to dobrý eh, balíček, dobrý krok k ochraně finančních zájmů Evropské unie. Ale každopádně musí to být instance, která skutečně může eh, stíhat přes hraniční zločince. Takže je tedy důležité ošetřit ty funkce Eurojustu a také zohlednit velmi jasně, jaká, jaké bude rozdělení mezi národními instancemi a evropskými. Musíme také překonat některé instituční eh, potíže, které přetrvávají některé eh, národní eh, parlamenty, jsou z toho vytváří trochu pozdržení, některé vlády zase zdržují směřování tímto směrem. Takže je každopádně, pokud chceme, aby existoval skutečně evropský žalobce, který v praxi funguje, tak eh, zbývá ještě určitě další kroky. Děkuji, pan Binev. Děkuji vám, paní předsedkyně, drazí kolegové, kolegyně. Já eh, podporuji vytvoření eh, evropského veřejného žalobce, neboť to bude představovat i určitou záruku spravedlivého rovného uplatňování práva v celé Evropské unie, zvláště v případě některých eh, států, jako je třeba eh, Bulharsko, kde, eh, kde je žalobce často považován za skorumpovanou instituci. A pak, když přihledneme k tomu, jak se chovají někteří lidé, tak eh, v tomto případě se situace snad napraví. Je to tak také, pokud jde o politická jmenování, kde eh, aspoň tak tomu bylo u všech eh, stran, které zatím byly u vlády. A evropská, evropský žalobce by byl určitou zárukou profesionalismu a integrity. A to přispěje k důvěře bulharských občanů. Děkuji, Tanskuria. <clears throat> Eh, Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, jde o krok vpřed díky legislativní iniciativě Evropské komise a také e, díky práci e, pana e, Jakolína, kterému jsem vděčná za práci, kterou odvedl v roli zpravodaje. Dobré fungování tohoto úřadu může být zajištěno pouze v případě, že úřad bude rychlý a flexibilní a neutápět se v byrokracii. Musí být nezávislý, musí být profesionální a schopný rychlého rozhodnutí rozhodování a schopný vést přesná vyšetřování a zajišťovat ochranu obviněných. Doufám, že bude možné zaručit e, toto v prostoru, ve společném prostoru svobody, justice a bezpečnosti, o kterém hovoří e, smlouvy. E, zároveň je potřeba, aby podnikal rozhodné akce proti organizovanému zločinu, který získává čím dál více přeshraniční rozměry a čím dál zjevněji poškozuje evropský rozpočet. Často eh, je těžké obžalovat efektivně takovýto zločin, eh, protože jsou rozdíly mezi národními eh, legislativami. Zatím nejsou efektivní mechanismy, eh, jak řešit eh, tyto eh, typy případů na evropské úrovni, která zatím nemá pravomoce k obžalobě nebo k vedení trestního řízení, takže my vítáme tento nový úřad Evropského veřejného žalobce, který doufejme bude přijat všemi členskými státy. Děkuji, pane Skurio, říká předsedkyně pan Karona. Děkuji, paní předsedkyně. Zřízení Evropského úřadu veřejného žalobce by bylo prvním a důležitým krokem, ale určitě ne krokem posledním směrem k silnější spolupráci mezi členskými státy eh, Evropské unie v, to, v této velice dele, delikátní oblasti eh, trestního práva. Eh, je to důležité, protože tady vlastně začneme proces harmonizace různých národních právních řádů Pan e, Jakolino tady hovořil o společném e, evropském prostoru spravedlnosti, který by měl efektivnější možnosti boje proti organizovanému zločinu, e, který už nějakou dobu nabývá nadnárodních rozměrů. Zločinnost tedy roste mnohem rychleji, než členské státy mají tu schopnost ho řešit a nabývá rozměru, kdy ignoruje národní hranice. Členské státy se staví proti tomu, aby abychom se ubírali tímto směrem, ale e, zároveň tu mají omezenou možnost e, jednání a proto si myslím, že všichni by se měli zachovat odvážněji a poskytnout společnou odpověď na tento společný problém. Děkuji, paní Koraca Bild. Paní předsedající, paní komisařko, Přeshraniční mobilní zločin narůstá, proto je důležité posílit evropskou spolupráci, abychom proti tomuto zločinu mohli účinně bojovat. Není žádné místo, kde by se měli mít možnost zločinci skrývat proto úřad evropského žalobce by měl být omezen, omezen ve své působnosti na boj proti za, eh, zločinům, které ohrožují zájmy Unie. Zároveň jsou obavy, co se týče rozdělení pravomocí mezi tímto úřadem a vnitrostátními eh, úřady žalobců. Mohlo by to zasahovat do eh, vnitrostátních eh, trestně právních systémů, například přípustnost důkazů, eh, opravné prostředky a zmatení kompetencí mezi vnitrostátními orgány a evropským žalobcem podkopává právní jistotu. Celá struktura není jasná, jak bude probíhat spolupráce s vnitrostátními orgány činnými v trestním řízení. Je potřeba, eh, aby vyšetřování prováděli vnitrostátní eh, státní zástupci. A pak aspekty ochrany údajů. I to by mělo být definováno. Žádám proto, aby komise znovu zvážila své názory a předložila takový dokument, který bude lépe v souladu s se zásadou subsidiarity. Zatím i žlutou kartu nelze ignorovat. Děkuji vám, paní předsedající, děkuji vám, paní Korace Bild. Nyní kolega Liberacky, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, vážení kolegové, úřad evropského žalobce vzniká proto, aby byly stíhány zločiny a pohnány před soud ti, kteří jednají proti finančním zájmům Evropské unie. Měla by to být struktura decentralizovaná, měla by být založena na vnitrostátních právních předpisech jednotlivých členských států. A je celá řada zločinů, které je nutné stíhat, podvody, eh, úplatkářství a další eh, typy zločinnosti, například podvody na DPH, podvody související s využíváním fondů soudržnosti, zemědělských fondů, nejrůznější druhy pašování, včetně pašování cigareta tabákových výrobků, je tedy velký prostor pro práci. Zároveň chci zdůraznit, že je potřeba rozdělit kompetenci mezi Evropským veřejným žalobcem, OLAFem a e, orgány jednotlivých členských států. Děkuji, děkuji vám. A nyní pan Nicholson má slovo. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, hlavní odůvodnění, které se předkládá pro vytvoření úřadu veřejného evropského žalobce, otázce je rozsah podvodů zaměřených na evropský rozpočet. Když citujeme některá čísla, tak ta jsou skutečně šokující. Například 104 milionů eh, se, se ztratilo v důsledku podvodu eh, a mm, je velice často se dá předpokládat, že jde i o čísla podhodnocena úřad Evropského veřejného žalobce, klademe si otázku, zda právě to je cesta, jak potírat tyto podvody. Eh, tam, kde působím já mezi svými voliči, zjišťujeme, že právě eh, policejní dozor a spravedlnost musí jít v ruku v ruce a že jde o citlivou problematiku. Eh, po letech různých změn Ehm, v severním Irsku se postupně vytvářela důvěra právě v místní policii a s tím, že pravomoci byly přeneseny na místní úroveň. Já proto mám určité pochybnosti o tom, jak tento úřad bude moci fungovat. Vycházím z příkladu vlastního volebního obvodu. Tam, kde zaznívají obavy, je potřeba obavám naslouchat a ehm, musíme prosazovat nulovou toleranci vůči podvodům a také eh, právě případ vytváření dalších orgánů a organizací ten problém nevyřeší. Děkuji, říká předsedkyně. A nyní catch the eye. A nyní paní Steer. Předsednice, evo u prvom redu želím reći da podržávám izvješće. Pan předsedkyně Nepra chci říci, že podporuji tuto zprávu a podporuji také tuto iniciativu Evropské komise. Já jsem tak učinil hned, jakmile to bylo zveřejněno. Evropská unie má svůj rozpočet a je tady logické, aby veřejný evropský žalobce chránil finanční zájmy EU, tedy finanční prostředky daňových poplatníků zemí EU a také se to rozšiřuje samozřejmě do trestně právní oblasti. V této zprávě žádáme, aby úřad veřejného evropského žalobce byl nezávislý na národních vládách, na institucích EU a také, aby byl prostě jakéhokoliv politického vlivu. Žádáme také dodržování zásady subsidiarity. Chci však zdůraznit, že zásada subsidiarity nesmí být používána jako alibi pro skrývání některých praktických cest, jak ovlivňovat úřady veřejného žalobce v některých členských státech. Vítám zprávu a apeluji na všechny, aby ji podpořili. Iako se čvrsto zalažem za jačanje... Děkuji. I když eh, velmi podporuji posílování spolupráce mezi justičními orgány členských států, jako je například eh, vyšetřovací příkaz, zatýkací příkaz, tak eh, v tomto případě národní orgány musí mít nadále právo zahajovat řízení a iniciovat ho. Ehm, myslím si, že národní justiční orgány by měly být zefektivněni a mělo by být zlepšeno a jejich spolupráce v rámci sítí, ale bylo by nebezpečné, kdyby mohlo řízení být iniciováno na dvou úrovních, čili na národní a evropské, to by mohlo ohrozit stabilitu celého eh, systému. Čili eh, Samozřejmě má to být součástí a zapojeno do národních eh, struktur, ale bude to představovat dodatečné administrativní náklady. Pan Žobro. Děkuji vám. Já chápu všechny výhrady předřečníků. Říkají, že Evropská unie dostatečně nehájí své finanční zájmy. Musíme se zamýšlet nad tím, co chceme dělat, jak chceme situaci zefektivnit, jak eh, chceme potírat zločinnost. Já si nemyslím, že vytvoření takového úřadu veřejného evropského žalobce je tím správným způsobem. Potřebujeme větší flexibilitu při koordinaci činností a to při zachování pravomocí členských států. Potřebujeme osvědčené postupy, školení, výměnu informací a já soudím, že vznik tohoto úřadu by vytvořil mnohé problémy. Docházelo by ke kolizím různých eh, norem pravomocí, zodpovědností různých eh, institucí a instancí. A to představuje vyšší výdaje. To si nemůžeme dovolit. Děkuji. A nyní pan Stojanov. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ano, samozřejmě, vytvoření evropského žalobce má svou logiku. neboť ty evropské prostředky jsou často terčem eh, různých podvodů a zločinů. Otázkou je, jestli by tento institut byl opravdu účinný. Pokud by nebyl, pak by jen pohltil velmi významné finanční eh, prostředky a to nechceme. Další otázka. Existoval by také, eh, řekněme, evropský eh, trestní, eh, trestní kodex, trestní zákonník, nebo dokonce i nějaký tribunál. Já si myslím, že nikoliv. Neboť, a říká, říká to, říkají to i příslušníci um, národních parlamentů. Takže já žádám o stažení této, tohoto návrhu, aby se neopakovaly scény z hlasování z dnešního rána, kdy byl návrh komise drtivou většinou zamítnut. Já... Úřad javnog tužitelja. Úřad, který će moći prekogranično djelovati i nadam se da će se na ten način je zapotřebí, aby tento úřad měl možnost eh, konat přes hranice. Doufám, že to povede k tomu, že nastavíme prostor spravedlnosti v Evropské unii. Eh, důležité je eh, lépe uspořádat práci mezi Europol, Eurojust a Úřad veřejného žalobce. To je zapotřebí, abychom chránili rozpočet a bojovali proti podvodům, které samozřejmě podkopávají důvěru občanů v Evropskou unii. Proto musíme také zajistit základní práva a to i práva podezřelých na spravedlivý proces. Za to potřebujeme další peníze na školení a tak dále. Děkuji. Děkuji, děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, já chci jenom podtrhnout, že úřad veřejného žalobce vychází z článku 86 smlouvy, což je konkrétní článek, který stanoví, jak tento nezvyklý způsob zákonodárství má být pojednán. Chci poděkovat parlamentu za konstruktivní podporu eh, této iniciativy a těším se na přijetí průběžné zprávy. Absolutně souhlasím s parlamentem v tom, že nelze mít úřad veřejného žalobce, aniž by byla zakotvena práva obviněných horizontálně. S tím naprosto souvis, souhlasím a právě proto komise zdůrazňuje toto právo velmi výrazně a chci poděkovat parlamentu za trvalou podporu eh, právě procesních práv, aby byla přijata tato práva a důležité je abychom vyřešili dosud nedořešené procesní otázky. Děkuji vám, paní místopředsedkyně. A nyní pan zpravodaj, pan Jakolíno. Vyslechli jsme si velmi zásadní příspěvky od řady kolegů, zajímavé postřehy problematice, která e, zůstává velmi aktuální pro občany. Naší povinností je implementovat bod, který je ve smlouvě o fungování Evropské unie a současně musíme kolegům připomenout, že jde o průběžnou zprávu. Tedy, že Eh, obsahuje určitou kritiku vůči návrhu komise, ale komplexně s tím souhlasíme. Zásadní je ochrana obviněných. Musíme samozřejmě také zjistit, jaké náklady se s tím spojují, eh, jaká je úloha přirozené soudce. A pak vyvstává otázka pravomocí eh, tohoto veřejného žalobce Evropě. To vše musí být také provázeno změnou eh, v OLAFu. Jakmile bude úřad veřejného evropského žalobce ustaven, eh, bude to tedy úřad, který bude bojovat proti podvodům namířeným proti EU Musí tam být jasně stanovené postupy, tak aby byla spravedlnost účinná, musí chránit občany, ale současně také musí být zajištěno dodržování práv obviněných a je důležité, aby rozhodnutí a rozsudky byly přijímány rychle domnívám se, že právě tento úřad obnoví důvěru v instituce EU. V každém případě musíme tomuto úřadu přidělit náležité prostředky, protože jinak by takové prostředky musely být um, přesunuty z prostředků na společné účely a uh, takové prostředky se také ušetří e, tím, že se budou účinně stíhat podvody. A e, přístup výboru Libe si myslím, eh, získá podporu stejně, jako si získá podporu ustavení tohoto úřadu, který představuje eh, zásadní krok na vytv- k vytvoření této strategie. Děkuji. Nyní jsme projednali zprávu Jakolino, hlasovat budeme zítra v poledne. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na naš našem pořadu jednání prohlášení komise a rady zpráva o pokroku Turecka pro rok 2013.